doufejme, ehm, pomůže v další integraci Evropy a nechť se podaří podpořit mír ve světě. K tomu mi dovolte vydat prohlášení. Milé kolegyně, milí kolegové, konference předsedů mě požádala, abych podal prohlášení k událostem na Blízkém východě. Debata se bude konat ve středu odpoledne ostatně za přítomnosti předsedajícího eh, zahra- ministra zahraničí z České republiky, pana ministra Schwarzenberka. Ehm, velice jsme se snažili a on projevil ochotu, ačkoliv ve stejný den musí ještě odjet do Jižní Afriky, eh, takže třeba, že bude v omezenou dobu, tak přece jenom bude nám k dispozici a to je skutečně podnět už nyní poděkovat českému předsednictví za toto gesto. Milé kolegyně, milí kolegové, když se scházíme dnes na plenárním zasedání, opětně umírají lidé na Blízkém východě. Zcela osobně mm, nemohu se nezmít a jistě se tak daří nám všem, že při pohledu na televizní snímky mám prostě hořké pocity již zažitého deja vu. Ve jménu Evropského parlamentu bych chtěl vyjádřit svou hlubokou lítost nad eskalací konfliktu v Gaze mezi Izraelem a Hamasem. E, naprosto zřetelně prohlašuji, že není přijatelné, aby utrpení národa pokračovalo tímto způsobem, aby se pokračovalo v násilí a aby nyní dokonce i spolupracovníci e, OSN byli ostřelováni. Jak se má ještě víc točit spirála násilí, než získá nadvládu rozum a vůle? Musí dojít k okamžitému ukončení násilí na obou stranách. Je naprosto nepřijatelné a musí být skutečně nejostřeji kritizováno, pakliže Hamas ostřeluje raketami izraelská města. Ale nesmíme také zapomenout na to, že to byl právě Hamas, který porušil příměří. Avšak v reakci nelze nechat eh, mimo eh, naši pozornost také nepřiměřenost prostředků odvety, eh, protože není možné, aby docházelo k násilným akcím, kvůli kterým trpí zejména civilní obyvatelstvo je naléhavě nutno pomoci obyvatelům v pásmu Gazy. Důstojnost palestinčana je stejně hodnotná jako důstojnost američana či eh, člověka z Izraele. Všichni lidé jsou si rovni. Nesmíme připustit zhoršení humanitární situace. Jako političtí, politicky odpovědní lidé musíme se přičinit skutečně o to, abychom nad rámec krátkodobé situace našli trvalé východisko ze spirály násilí. Snížení bezpečnosti na čistě vojenské aspekty podle mého názoru stroskotá proto nemůže existovat výlučně vojenské řešení pro problematiku na Blízkém východě. Musí být dosaženo politického řešení, to znamená především ze stroskotání docavadních snah vyvodit poučení a snažit se o nosné a zejména trvalé cíle posledních dnech jsem byl telefonicky v kontaktu s izraelským prezidentem Šimonem Peresem a s předsedou eh, auton, samo, palestinské samozprávy, eh, s předsedou Kneset Alia Icekem a samozřejmě s vysokým pověřencem Evropské unie pro eh, zahraničně bezpečnostní politiku Javierem Solanou, který se velice dlouho zdržoval v této oblasti. Také jsem hovořil s předsedou parlamentního zhromáždění Eh, protože v současné době eh, mám eh, funkci předsedy Euromediteránního združení a jsem v kontaktu s panem prezidentem také italské poslanecké sněmovny Jean-Kem Frankem Fini a s předsedou marockého parlamentu. Ve všech svých rozhovorech jsem neustále znovu opakoval, že Evropský parlament naprosto stojí za požadavky, eh, které vyslovila Rada ministrů a které se odrážejí také v rezoluci OSN z 8. ledna. A je skutečně smutné, kolegyně, kolegové, že tato právně závazná rezoluce nebyla přijeta. Tato hovořím nyní o rezoluci Organizace spojených národů, při níž se američané zdrželi, aby bylo možno tuto rezoluci přijmout. Je tedy politování hodné, že ani jedna z konfliktních stran, ani Izrael, ani Hamas ji nepřijali. Kolegyně a kolegové, musí dojít k okamžitému a trvalému příměří. Toto příměří se musí podařit za mediace a za snah všech aktérů, za zapojení všech aktérů. Je nutno poskytnout okamžitou eh, pomoc eh, k humanitární pomoci a UNRWA musí mít možnost pokračovat bez překážek ve své humanitární činnosti. A já bych k tomu rád doplnil nejenom na tři hodiny denně neboť i humanitární organizace a spojené národy, když i oni musí zastavit práci, protože ti, kteří vedou válku, nehledí na neutralitu a nerespektují jejich neutralitu, dospěli jsme skutečně k hlubokému bodu, který nemůžeme přijmout. Třetím požadavkem je intenzifikace mírového procesu. Jediný nosný základ pro trvalý mír je a zůstává řešení dvou států, Izraelu a Palestiny jako suverénních států v bezpečných hranicích. Evropská unie musí společně se členy kvartetu eh, s umírněnými arabskými partnery a všemi dalšími účastnými řešit konflikt za zastřešení OSN a musí dojít k co nejrychlejšímu zahájení vyjednáv- mírových vyjednávání. Ale rychlé řešení samozřejmě vyžaduje také usmíření a především usmíření mezi palestinskými frakcemi navzájem. Musíme si dnes klást otázku po metodě, s kterou jsme doposud přistupovali k takzvanému mírovému procesu. Navzdory známé, známým potížím a určitým pokrokům, se minulý týden dalo ještě vycházet z toho, že se nacházíme v logice vyjednávání. Mezinárodní společenství a především my jako Evropská unie jsme tato vyjednávání doprovázeli naší silnou angažovaností a snažili jsme se finančně přispívat k tomu, aby byly vytvořené dobré rámcové podmínky pro zřízení palestinského státu. Avšak tato angažovanost byla dostatečná? Tuto otázku si musíme položit a mezi tím se zase nacházíme v logice eskalace. Eh, samozřejmě v dobách eh, krizového řízení máme tendenci k tomu ehm, myslet eh, velmi krátkodobě. Bezprostředně však ehm, potřebujeme okamžité příměří a plné stažení izraelských ozbrojených jednotek, ehm, tak jak to požadovala Rada bezpečnosti OSN. Zkušenosti z minulých desetiletí nám ukazují a učí nás, že mír na Blízkém východě nemůže vzejít jen ze samotného regionu, ale nebude možný ani bez usmíření eh, z nepřátelených konfliktních stran. A proto mezinárodní společenství musí být připraveno více než kdykoliv předtím podporovat mír na Blízkém východě, tak aby hořké události minulých desetiletí Ehm, netrvaly ještě na další desetiletí a nezůstaly eh, hořkými zkušenostmi. Mezinárodní jednotky musí a mohou pomoci k tomu, aby byl zajištěno příměří. A proto eh, musíme eh, vynaložit veškeré úsilí, aby egyptsko-francouzský plán zaměřený na použití mezinárodního mechanismu k zabezpečení ehm, hranic Gaza pásma, aby se stal skutečným úspěchem a hlavně pašování zbraní a raket v prostoru pásma Gazy musí být eh, zastaven. Evropská unie už na začátku eh, procesu Anapolis eh, ve svém akčním strategickém dokumentu řekla, že je ochotna se v této formě dále angažovat. Ale dovolte mi, abych vyzdvihl zvláště jednu věc použití mezinárodních e, a evropských bezpečnostních jednotek nemůže být pouze krátkodobou záležitostí, která zajistí mlčení zbraní. Musí tady být jasný politický cíl, který budeme sledovat. A sice e, pro uzavření jednání musí být vytvořeno nezbytná e, důvěra, kde Izraelci a Palestinci stejnou měrou budou ručit za bezpečnost. To znamená, že je to stejné použití jednotek, je to možné jenom s velkým mandátem a tady bude možné vynaložit politický tlak na obě strany a dopracovat se k mírovému řešení nemusíme jenom slyšet um, to, že jsou ochotní uh, se zavázat míry, míru. Uh, toto bylo formulováno často jako cíl, ale co potřebujeme je ochota se nejen, nejen usilovat o mír, ale uzavřít mír. A sice uh, E, dříve než nahromaděná nenávist bude dále eskalovat a povede e, k velkoplošnému požáru. Na závěr bych rád připomněl, milí kolegové a kolegyně, že rok 2008, Evropský rok interkulturního, e, byl <laughs> Evropským rokem interkulturního dialogu. Chtěl bych připomen, jak, připomenout, jak my, Evropský parlament, jsme se velmi zasadili o to, že tento rok se stal rokem naděje a že jsme vyslali politické signály, které zdůraznili, že střed kultur mm, e, není žádným e, přírodním zákonem. Celosvětové reakce na válku v pásmu Gazy ukazují, jak mm, e, rychle mohou být zničeny tyto snahy zaměřené na interkulturní dialog, jestliže, je, jestliže jsou zastíněny realitou obrazů, které denně vidíme ve zprávách. Co je však ještě horší, tato realita hraje do ruky extremistům a fundamentalistům. Jejichž cílem není mír, ale naopak eskalace eh, konfrontace. Násilí vytváří nové násilí a eh, toto musíme neustále opakovat. Samotný dialog a vyjednávání eh, už nám ukazují na východisko z krize, ale nejsou samoučelné. Musí být propojeny s tímto cílem. Lidé v Izraeli a v Palestině